Colleghi, buongiorno. Cominciamo subito questa... Milé kolegyně, milí kolegové, přeji vám dobré ráno a začneme poslední částí našeho zasedání. Včera jsme měli velmi intenzivní, dlouhý den, s, který jsme zakončili přednáškou Dona Luigiho Čotyho, který nás upozornil na to, jakou roli má občanská společnost při podpoře obětí. Role občanské společnosti při boji s mafií a také role, jaká je role občanské společnosti, co by hráz proti mafii a organizovanému zločinu. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné tento boj proti organizovanému zločinu přenechat pouze justičním orgánům. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že také občanská společnost se musí do, zapojit do tohoto boje a hrát důležitou roli. My tu máme dnes Bernda Fingera, eh, vedoucího kriminálního ředitele z LKA v Berlíně. To je také otázka organizovaného zločinu. A pak Olivier Del Otto, co, který je předsedou sítě FLAIR. To jsou dva různé kontexty těchto dvou hostů. Jednak jde o roli občanské společnosti a zjistíme, že tyto dvě situace mohou fungovat vedle sebe paralelně. V rozpravě budeme postupovat stejně jako včera. Bernd Finger a také Oliviero Alotto dostanou každý 15 minut času, pak budou na řadě koordinátoři a pak ostatní kolegové a na závěr dostanou naši hosté možnost, aby zareagovali na otázky a připomínky. Začneme hned a ráda bych eh, dala slovo Berntu Fingerovi. Ja, um, good morning. Um, I'm Bernd Finger. And... Dobrý den, jmenuji se Bernd Finger. Já jsem velice rád, že jsem v Evropském parlamentu. Působím 43 let u policie a soustředím se hlavně na organizovaný zločin a zločiny gangů. Zodpovídám za boj s organizovaným zločinem v našem hlavním městě Berlíně. ten náš útvar je hlavním německým útvarem, který bojuje s organizovaným zločinem a zločinem gengů. Pokud vám to nebude vadit, budu raději hovořit německy. Thank you. So I change now in, into... Takže přejdu do Němčiny. K 20. výročí zavraždění Giovanniho Falconeho a Paola Borselliniho začnu prologem Základní pozice berlínské policie a také moje základní stanovisko bych chtěl tady zdůraznit. Myslíme si, že boj s kriminalitou je eh, ochrana lidských práv v praxi. Stát jako součást eh, celkové struktury má za úkol chránit a bránit lidská práva musí je také zaručit. Musí tedy aktivně konat, jakmile jsou tato práva v, ohra- v ohrožení. Člověk má právo na to, aby byl chráněn před eh, útiskem a vykořišťováním a aby měl přístup k bydlení a dalším základním věcem života. Budu pokračovat. Kriminalita a zejména organizovaná kriminalita v pokročilé, rozvojové, rozvinuté globální formě generuje útisk a také vykořišťování. Likviduje pracovní místa a jde až k vraždě, brání volnému vyjádření názoru a dává lidi do závislosti a současně také maximalizuje své profity a podkopává ústavu a demokracii, brání tomu, aby se lidé vzdělávali a z touhy a honby po zisku likviduje ekonomický systém, životní prostředí a také mm, projev, svobodný, svobodné vyjadřování. To všechno není pouze jev, který bychom viděli v chudých zemích, v zemích bez demokratických tradic, ale je to hluboce zakořeněný jev také uprostřed Evropy, dokonce i v Německu, kde mafiáni, právě mafiáni, se odvo- s odvoláním na stát pouští do soudních procesů a napadají takové procesy, které odkrývají jejich machinace. Takže nesmíme vyšetřovatele nechat stranou, musíme jim pomoci. Bez rovných šancí nebude stát mít oprávnění a nebude také poskytovat legální přístup ke všemu. Právní stát znamená také sociální stát, a oba tyto prvky se vzájemně doplňují. Náš boj o legálnost vyhrajeme pouze tehdy, pokud ho spojíme s bojem o sociální spravedlnost a ochranu našeho životního prostředí před plundrováním a ničením. To znamená, musíme se spojit a chránit ty, kteří jsou slabí. Musíme dát sílu těm, kteří by jinak podlehli ekonomicky jinak. Pokud jde o Occupy Wall Street, tak 99% říká, eh, měli bychom spojit občanskou energii, musíme pochopit eh, více jazyčnost a více názorovost, eh, pluralismus dovolte nám, abychom solidárně spojili těch 99% a chránili všechny, kteří jsou vykořišťováni, těmi, kteří jsou zejména organizováni a je to celkový systém organizovaného zločinu. Pouze stát spolu s občanskou společností mají možnost toto změnit. Jako policista v hlavním městě jednoho evropského státu bych udělala krátký úvod do praxe. Slyšeli jsme už hodně o o těch strašných věcech, které může organizovaný zločin udělat. A teď vám ukážu kapitolu, která vás povzbudí a ukáže, že společně můžeme mít výsledky. Existuje cesta, která je založena na tom, že se spojíme. Podívejme se krátce na berlínskou situaci, která nás vedla na tuto cestu. Na rozdíl od eh, mnoha úvah a eh, článků v tisku, že německá policie zanedbávala zejména italskou mafii, tak v 80. letech jsme měli vyšetřovací skupinu v Berlíně, která se zabývala výlučně italskou mafií. Začátkem roku 2000 jsme eh, etablovali eh, systém včasného varování v oblasti organizovaného zločinu a pro Berlín a Německo jsme vytvořili také hodnotící zprávu, která se konkrétně zabývala kriminalitou skupin eh, mafiánského typu. Všichni znáte, že, víte, že 15.8.2007 jsme měli šestinásobnou vraždu v Duisburgu. První zprávy, které se objevily v tisku a v médiích další den, které se k nám také dostaly, zněly, že zúčastněné rodinné klany v Německu mají mnoho základen v Mnichově, Stuttgartu, Drážďanech, Lipsku a dále a také v Berlíně. My jsme si porovnali berlínské poznatky s tím, co už jsme věděli a zjistili jsme, že ano, že v Berlíně jsme měli vyšetřovací, vyšetřování eh, Kamory, mm, Gagety, Kozinostry a dalších. Zejména šlo tehdy o oblast pa, pašování aut a padělání peněz. Podívali jsme se potom do zpráv Spolkového kriminálního úřadu. Nebyly tam ale indicie o tom, že by se v Berlíně vraždilo. A stejný den ještě jsme se v tisku dočetli, že Brangeta má mít v Berlíně asi 30 základen, což byla chybná zpráva v tisku, jak se rychle ukázalo, ale Tím, že se otevřela ta veřejná diskuze, tak v eh, počáteční fázi hned po Duisburgu se eh, zmobilizovalo berlínské obyvatelstvo. Je to hlavní město, takže si umíte představit, že i vláda a celá politická scéna tím byla silně dotčena. Potom jsme udělali další vyhodnocení, mezinárodní vyhodnocení a zjistili jsme, že nemáme poznatky o Berlínu po těchto vraždách v Duisburgu, ale já jsem se potom rozhodl 20. srpna jít eh, před tisk na tiskovou konferenci, protože jsem ve velkých německých novinách četl, když jdete do pizzerie, platíte mafii, zvažte, Eh, nákup italského zboží nebo zvažte kontakty k Italům, to všechno mohou být mafiáni, tak eh, spekulovala média. A já jsem to nechtěl dovolit. A proto jsem proaktivně jako vedoucí eh, oddělení svolal tiskovou konferenci a řekl jsem, že tu ten to generální podezření proti italské komunitě. Eh, odsuzuji, chráním ji před takovými to odsudky. Chci, aby bylo, byla situace transparentní, bez přehánění, bez nedocenování. Chceme hovořit o kriminalitě mafie. Ano, v Německu jsou procesy a také eh, podezření, pokud jde o Drangetu, Kozunostru a Kamoru. A situace je taková, že německá policie nejlíp ví, když máme osvícené, informované a poučené obyvatelstvo, které spolupracuje s policií, protože to je nejlepší hráz proti infiltraci ze strany organizovaného zločinu. My jsme potom rychle vytvořili koncepci prevence. Zahájili jsme boj proti organizovanému zločinu v rámci prevence ve veřejných prostorech. Šlo nám o to, abychom ujistili všechny, že odvrácení rizik je úkolem policie, důsledné eh, angažov, důsledná angažovanost občanské společnosti je důležitá. Další den. Bez našeho přičinění se v Berlíně s tiskovou konferencí e, vytvořila iniciativa Mafie, ne děkuji. Iniciátorkou byla paní Laura Garavíny, šlo o sektor gastronomický a podle vzoru Adio Pezzo se hovořilo o tom, nebudeme platit výpalné, bráníme se mafii. My jako Italové jsme těmito vraždami velmi dotčeni a jasně prohlašujeme, že se od toho zcela distancujeme. Vzal jsem to s potěšením na vědomí, protože to byl partner, který jsem, kterého jsem hledal a 29.8. jsme potom udělali dohodu o bezpečnosti. Já jsem zastupoval svůj úřad jako eh, orgán trestní, činný v trestním řízení a na straně druhé byli zástupci, byla zástupkyně této iniciativy paní Garavíny. To bylo 29.8.2007, 14 dní po Dojsburku, jsme měli takovouto partnerskou dohodu ohledně bezpečnosti v hlavním městě s italskou komunitou. Pak jsme okamžitě vypracovali ofenzivní koncepci práce s veřejností, to znamená ukázat, že jdeme proti mafii. Zřídili jsme také telefonní číslo, na které se linku důvěry, které, na kterou se dalo volat. A my jsme to také veřejně oznámili. Měli jsme také Eh, upozornili jsme také hlídky, které jezdí po městě autem, dali jsme jim k dispozici materiály, které mohli rozdávat, eh, nálepky a podobně. Ve městě se okamžitě eh, objevily nálepky Adiopico, ty jsou tam dodnes a společně jsme také diskutovali veřejně. Všichni, kteří chtěli mít eh, kontakt k této iniciativě, se měli obrátit na paní Garavíny, odsud pak na mě a tím jsme měli vždy možnost přes tuto iniciativu ehm, mít eh, přímý kontakt s policií pro ty, kteří ho chtěli, protože situace je taková, že nejen v případě Italů, ale i v jiných státech je to tak, že, a je to pochopitelné, Eh, někteří eh, mají skutečně obtížný vztah ke svým eh, úřadům, takže přes iniciativu to jde lépe. A asi o půl roku později jsme měli první zkoušku. Měli jsme sedm vyděračských dopisů, které šly do jedné italské restaurace v Berlíně. Berlín má 3,5 milionu obyvatel společně s těmi, kteří nejsou registrováni. Je to denně asi 4 až 5 milionů lidí. A v této oblasti se soustředilo vybírání výpalného eh, v, u italských restauratérů. Měli jsme celkem 53 pokusů o výpalné, eh, tři eh, těžké zapálení restaurací a na Silvestra 2007 jsme ty podezřelé zajali a tam to bylo potom na dva roky a pět měsíců kvůli výpalnému. To byl rozsudek a dostali jsme informaci pouze a výlučně na základě spolupráce s touto iniciativou Mafia, mafie ne, děkuji. Takže se nám to osvědčilo a od té doby jsme ještě zintenzivnili naši spolupráci. Úspěch byl velký. Poprvé mimo Itálii se formou této spolupráce podařilo eh, zajmout, zatknout pachatele mafie. A teď protože máme ča- málo času, tak během těch pěti let této spolupráce jsme měli celkem 50 akcí v Berlíně s Robertem Saviánem, Tano Krasem, Petrou Resky, Jürgenem Rutem, Claudio Lacamera a dalšími, Giovanni Impastato, Michele Curto a Rosario Crocetta. To není ještě. Takže to v podstatě eh, paní Aloto bude hovořit za Flair. Úspěchy. Poprvé mimo Itálii a v Německu se nám podařilo eh, spojit italské iniciativy, spojit eh, zájmové skupiny proti mafii a navázat je na policii formou dohody o bezpečnosti šlo to i přes flair a hlavní témata byla, jak je možné chránit eh, občanskou společnost, jak je možné, aby tato pracovala proti mafii, to znamená spolu s policií, soudnictvím, tak, aby město bylo bez mafie. My jsme získali také italský generální konzulát, italský kulturní institut, zapojili jsme politiku, zapojili jsme hospodářské združení, Zapojili jsme průmyslovou a obchodní komoru a další. Takže jsme v současné době na velmi široké bázi. Dovolte mi, abych vám sdělil, že Ndrangheta, o kterou taky šlo, my jsme nechali odposlouchávat telefony a Italové nám eh, to poskytli, ty záznamy z Kalábrie, ukazuje se, že Drangeta se raději Berlínu obloukem vyhne, protože tam je pro něj půda velmi horká, což nás velmi těší. Takže mafia, no krácie. Děkuji. Grazie, signor Bernard Finger. Děkuji panu Fingerovi. Myslím si, že toto téma můžeme probrat podrobněji. Teď Oliviero Aloto, což je předseda Brigade Foco. A teď ten nám řekne něco o prevenci, to znamená, co může udělat občanská společnost v oblasti prevence. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych se představil. Jsem předsedou Terra del Fuoco, což je Eh, organizace, která před několika lety vedla k vytvoření organizace FLAR, Freedom, Legality and Right in Europe, je zkrátka um, eh, FLAR. Jak už říkal včera Don Luigi Ciotta, eh, tato organizace vznikla proto, aby vlastně využila na evropské úrovni zkušenosti organizace Libera, která již několik let předtím existovala v Itálii. A je to organizace, která se snaží eh, působit nejen z hlediska soudního, ale také z hlediska eh, občanského Spolupráce mezi orgány, které bojují proti mafii na nejrůznějších úrovních, je velmi důležitá. Je to nezbytné v boji proti organizovanému zločinu. Je zapotřebí mít tady spolupráci Eh, různých útvarů, různých složek, také kulturní spolupráci a eh, mafie samozřejmě nebude poražena pouze díky eh, zatýkání, což je také nezbytné, ale je tady potřeba také se pouštět do těch sociálních kořenů mafie. Proto před lety vznikla Eh, asociace Libera v Itálii a dnes Flair reaguje na stejnou výzvu. Už čtyři roky eh, združuje organizace z 30 zemí na evropské úrovni v celé eh, zeměpisné Evropě, včetně kavkazské oblasti středního východu i oblasti středomoří. Flair pracuje v různých Eh, oblastech. Eh, mm, pouštíme se často do kulturních eh, výzev. Mafie je prezentovaná jako regionální problém, jako problém pouze italský. Mafie Eh, jen na jihu Itálie, ale jak eh, víte stejně dobře jako já, v posledních letech organizovaný zločin a mafie mají stále více přeshraniční dimenzi. Máme stále více a více důkazů, že tato eh, kriminalita opravdu je přeshraniční. To, že je takováto Eh, společenská síla proti mafii, to je velice důležité. Tady funguje Evropa občanů, aktivních občanů, občanské společnosti a ukazuje, že je možné bojovat proti organizovanému zločinu na základě této sociální práce. Kontaktovali jsme tedy eh, všechny organizace, které pracují v Evropě na tomto poli, nejenom ty, co jsou proti mafii. Příklad z Berlína, Mafia Nine Danke, to je jeden příklad. A je další řada asociací eh, ve východní eh, Evropě, které se zabývají problémem obchodování s lidmi a také otázkou lidských práv. Často tam, kde není dost respektováno eh, respektován soubor lidských práv, tak tam často vzkvétá zločin. To jsou velmi silné eh, příklady a v Itálii už je velmi dlouho eh, boj na celospolečenské úrovni proti mafii. Také můžeme říci, že vyšetřování organizovaného zločinu eh, se týká i takových věcí, jako je pašování odpadu. V Itálii se odehrávají určité věci a ty pak později se dostávají do zbytku Evropa, například, eh, Evropy. Například eh, skládky v Rumunsku, nebo například také jsou organizace pro eh, rodiny obětí. Ty také existují v řadě zemí Evropy a my jsme se snažili vytvořit takovou malou síť. Eh, pan Džinžič Eh, a byla to paní Politkovské, která byla před několika lety zavražděna v Rusku například. Jsou takový eh, příbuzní eh, obětí. Jak řekl Luigi Čoty včera, je zapotřebí projevit sympatie rodinám obětí, které dát jim najevo, že nejsou osamoceny, pomoci jim překonat ten smutek ze ztráty bližních po prožití takových velkých dramat, eh, kdy často oběti jsou ponechány svému osudu, eh, stát jim nějak nepomůže. Pak je důležité, že je nějaká organizace po jejich boku. Dále začali jsme pracovat, když eh, byl pan Fratini místo předsedou Evropské komise a zdůrazňovali jsme, jak je velice důležité, aby existovalo evropské nařízení týkající se zabavení majetku a jeho využití pro prospěch celé společnosti. Z roku 1996 se počítá podle našeho zákona, že majetek zabavený mafii bude využit pro blaho celé společnosti takový majetek je státem zabaven eh, během různých eh, procesů či stíhání eh, v Itálii a tento majetek je pak využit k sociálním účelům. To je podle našeho názoru velmi důležité a rádi bychom tuto zkušenost předali dál do Evropy. Má přímo symbolickou hodnotu. Eh, mafie má velkou moc eh, v některých regionech, protože tam ovládá ekonomiku. Nejen tu ekonomiku samu o sobě v rámci eh, řízení zločinného biznesu, ale v některých regionech na jihu Itálie jsou ehm, organizace mafie jediný zaměstnavateli a dát někomu práci je to tež jako dát mu život. V těchto regionech vznikly, vznikla družstva, družstva velmi mladých lidí, které využívají nějakého majetku, který před procesem patřil mafii. <clears throat> Takže ta rodina mafie vlastně měla v takovém regionu právo života a smrti nad všemi lidmi, kteří tam pracovali. Eh, nám jde o to, abychom prostřednictvím využití těchto majetků dali eh, nový život eh, těmto regionům. Tyto statky, majetky se tedy stávají majetkem celé společnosti a myslím, že to je velmi krásný příklad. Je možné ukázat, že je možné vytvořit podniky, které vedou e, čistou ekonomiku a ne mm, mafií nakaženou. E, pak jejich výrobky můžeme nacházet v supermarketech a to dokazuje, že, že to podnikání může být i čisté. Začali jsme tedy eh, spolupracovat s komisí na směrnici o zabavování majetku, kterou znáte. Bohužel ale ta schválená směrnice neumožňuje použití toho majetku pro sociální účely. Flair a Libera eh, navštívili komisařku Valstromovou. A, mm, eh, konkrétně jsme ji kontaktovali při návštěvě Itálie v Apulii a můžeme říci, že ten systém tady eh, funguje eh, a eh, funguje dobře, když je dobrá spolupráce mezi občanskou společností, policií, represivními složkami. A tento systém bychom chtěli předat dál do Evropy. Nejenom to využití majetku pro sociální účely, ale e, také zapojení určitých e, útvarů, určitých částí společnosti, které mm, nebyly zvyklé v této oblasti pracovat. Chceme ukázat, že existuje i Evropa občanů. Jednou z výzev pro naše občany, a Flair je zejména organizace mladých občanů, je vybudovat nejen Evropu zákonů a předpisů, ale také Evropu konkrétních lidí. Čelit organizovanému zločinu, to je konkrétní případ, jak hovořit o právech. Já už ukončím své vystoupení a tím, že budu hovořit o eh, jedné velké konkrétní výzvě. Neexistuje totiž žádný finanční zdroj, který by naší síti pomohl. Úkol je dlouhý, komise s námi začíná přemýšlet o problému hmm. organizovanému zločinu například. Před dvěma lety komise vytvořila platformu, která se jmenuje Asset for Recovery Office. Tady se třikrát, čtyřikrát do roka sejdou všichni účastníci a hovoří o té možnosti mm, využití zabaveného majetku a také zkušenosti e, občanské společnosti, včetně Libery a mm, Flair, se tady e, zohledňují. Je to velký úkol využití zabaveného majetku pro společenské účely e, podle zkušenosti Itálie. Jsou tady ale některé finanční aspekty, kdy nic ještě nepomáhá této zkušenosti v tomto stylu boje proti organizovanému zločinu. Jsou eh, eh, finanční prostředky pro eh, ozbrojené složky, které bojují proti zločinnosti, ale v Evropě by bylo dobré začít také financovat sociální sítě, které bojují proti kriminalitě dodalo by to těmto organizacím určité důstojnosti a bylo by to velmi užitečné. Děkuji. Děkuji, pane eh, Aloto. A eh, teď máme diskusy a dám slovo na dvě minuty jednotlivým řečníkům a prosím, abyste rovnou položili otázky a pak budeme moci odpovídat. Pan Jakolíno, zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme oba zpravodaje a konkrétně pana Fingra, eh, který již eh, přes 43 let slouží v policejních složkách a má zkušenost v boji proti organizovanému zločinu a to po tom eh, zabíjení v Duisburgu. Jde tedy o to odhodlaně bojovat proti organizovanému zločinu. Po Duisburgu se věci opravdu pohnuly. Můžete říci, zda eh, konkrétně to, co se mm, eh, rozvinulo v Německu po tomto zabíjení, ta citlivost, ta, ta citlivost přístupu k té, zda se to projevuje i jinde, tedy mafie ne, děkuji, to je opravdu velice jasné, jasně formulované a velmi silně to působí. Děkuji vám za to. To je vynikající, eh, co tady řekl pan Finger. Hovořili jsme hodně o zabavování majetku zločineckých organizací včera. Právní předpisy v Itálii a ve Španělsku by se mohly stát eh, pravidlem také v dalších zemích EU, eh, e aby to bylo harmonizovaný postup. Děkuji, pane Jakolino. A nyní za ALDE má na dvě minuty slovo pan Newton John. Děkuji, eh, pane Fingre, děkuji mnohokrát. Vy jste přijel až z Berlína, to je dlouhá cesta, děkuji vám. Já myslím, že tady je i určité nedorozumění. Toto není takové šetření na téma e, mafie. My se zajímáme o Itálii jakožto o jednu z 27 zemí EU, nikoli o Itálii jako takovou. A, mm, v Berlíně jistě není příliš mnoho aktivit mafie a komory. Můžete hovořit o Rusích, Číňanech, Afričanech, eh, Kavkazanech a jiných eh, typech, které, jiných typech organizací, které také takto fungují. To by bylo zajímavé pro celou Unii. Chceme si udělat takovou celko, takový celkový obrázek. Mafie to je věc pro italský parlament, ale my se chceme udělat představu o všech těchto organizacích. Jistě máte velmi zajímavé věci, které nám můžete říci o drogách, cigaretách a všech dalších hrozných činnostech těchto organizací. Čili toto, kdybyste trošičku podrobněji rozvedl. A děkuji, pane Aloto, za velmi zajímavé vystoupení. Eh, já jsem neslyšel o Terra del Fuoco. Eh, využil jsem také tady svého iPadu a nemohu nic najít na internetu. Máte nějaké webové stránky? Nenašel jsem tam takové antimafiozní eh, aktivity na internetu. V oblasti, kde já Mm, eh, působím, jsem našel, tedy myslím v Británii, jsem našel nějaké eh, internetové stránky Terra del Fuoco, ale to nemohou být vaše. Děkuji. A teď za EPP paní Matěj. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane Fingre, já opravdu velice lituji, že jsem přišla pozdě a že jsem neslyšela celé vaše jistě velmi zajímavé vystoupení. Eh, mafie ne, děkuji, o tom jsem už slyšela, takže nebudu se na to ptát, ale pane Aloto, Flair, to mě také zaujalo. Eh, v každém případě mě jistě odpovíte na dvě otázky, které mám. Chtěla bych vědět, zda eh, krize, finanční hospodářská krize, kterou prožíváme v Evropě a také v Itálii, zda to má dopad na činnosti mafie. Říkáte, že mm, zločinci v mafii dávají práci e, lidem a že tím pádem mají tu, udržují tu moc. Samozřejmě v Itálii, jako všude jinde, je velká nezaměstnanost, to jistě má tedy dopad na činnost mafie. To je první otázka. A druhá otázka není možná politicky korektní, ale zajímá mě to. Chci se zeptat, zda Vatikán sehrává nějakou úlohu v mafie. Já vím, že to není politicky korektní otázka, ale doufám, že mě upřímně odpovíte a nikoli jen nějakými frázemi. Děkuji. Děkuji, Veroniko. Pan Zondegard za GUE, dvě minuty. Děkuji. Chtěl bych poděkovat za obě zajímavá vystoupení. Jedna otázka na pana Fingra. Bylo by možné říci, že kriminalita je věc, která přichází z vnějšku. Ono by bylo jednoduché ty věci takto prezentovat. E, toto ještě nemohu říci v Dánsku. Největší ohrožení Eh, demokracie pochází od dánských ozbrojených zločineckých skupin, které jsou napojeny na mezinárodní sítě. Ale tady jsme eh, tedy schopni sami ukázat krásnou, eh, v úvozovkách krásnou organizovanou zločineckou aktivitu. Můžeme sami uvést příklady. Hovoříte o organizovaném zločinu v Německu ty eh, eh, skupiny hikers, eh, bandidos. Ty jsou především v oblasti drog a jsou velkou hrozbou. Bandy mezi sebou soupeří, útočí na sebe. A chci se zeptat, jak se v Německu <coughs> reaguje Hells Angels Eh, jsou zakázáni v Dánsku, jak se, jak se eh, k tomu přistupuje jinde. A proč jste zvolili takovouto politiku v Německu? Jak to fungovalo? Jaké výsledky to přineslo? Děkuji a dávám slovo paní Borselino na dvě minuty. Presidente, jo. Děkuji. Děkuji panu Fingrovi za to, že poukázal na katastrofu v Palermu. Kolegové teď převedli diskuzi spíše na evropskou úroveň. Obavy, které chci vyjádřit, eh, se týkají přesně toho. Jde o italské mafie, zejména o Drangetu, která působí v Německu. Nemám teď na mysli italskou, eh, promiňte, ruskou mafii, čínskou mafii a další. Jde mi o lokální kriminalitu. kde jsou eh, případné vazby na Drangetu. To znamená, je mafie v Německu importovaná, anebo existuje také lokální větev italské mafie, která se věnuje této kriminální činnosti. A Oliviero Aloto, eh, vám chci říci, že znám vaši činnost, velmi si ji vážím Velmi si ji vážím, protože když byla prezentovaná organizace Libera Donem Jotin, bylo to v roce 98, vzpomínám si na kolegy, Vím, že byli velmi překvapeni, že existuje v Itálii něco takového, jako je organizace Libera. Velmi si vážím vaší práce, vy jste udělali obrovský pokrok. Doufám, že to tak bude i nadále ale jednu věc mohu říci. E, zaznělo to, že mafie v Jižní Itálii je jediným zaměstnavatelem, e, ale to není pravda. On, ona bere lidem práci, protože oni likvidují ekonomiku a zhoršují ekonomickou situaci. To bych ráda opravila, tento výraz, který jste použil. Děkuji. pan Varnholco. Děkuji za oba příspěvky, protože si myslím, že je to obrovská evropská dimenze. My jsme tu dnes slyšeli příklady a včera z Itálie v souvislosti s italskými strukturami, ale já si myslím, že z toho lze eh, vyvodit obecné závěry. Děkuji také za informaci od pana Fingra, že to souvisí se sociální situací. Víme také, že tyto struktury se velmi často generují a rekrutují z chudých vrstev, takže i to je informace, kterou musíme vážně vzít na vědomí. To znamená, že když se neinvestuje do sociální struktury, tak to potom stojí mnoho peněz v té nadstavbě. Další důležitá věc je mobilizace občanské společnosti a já si myslím, že bychom měli intenzivně popřemýšlet o tom, co znamená kultura legality v Evropě. To znamená právní stát, eh, vláda zákona, to je věc, která je velmi křehká a tu si musí člověk neustále dobývat eh, já si myslím, že to je jedna část, ale další část je také prevence, to znamená lidé, kteří nemají důvěru v instituce právního státu, ti jsou velmi náchylní spadnout do kriminální oblasti. Takže bych měl ještě otázku na pana Fingera. Pokud je o Berlín, je to pouze model pro Berlín, anebo znáte srovnatelné modely ve velkých, v jiných velkých městech? A jak už se ptal britský kolega, nakolik se vám podařilo oslovit ještě další komunity, protože nejde jenom o italskou mafii, je to trochu nespravedlivé hovořit neustále o Itálii v souvislosti s mafií, protože mafie je evropský jev. A ještě mám otázku na pana Alotu. Myslíte si, že by bylo možné, aby Evropa eh, generovala další programy, které by mohly podpořit vaše činnosti? Děkuji a teď dám slovo panu Šmitovi. Děkuji, paní předsedkyně. Plně souhlasím s panem Sondegardem v tom, že v každé naší zemi máme i vlastní trestnou činnost, ale novým fenoménem je právě ta přeshraniční trestná činnost. Já jsem tady bo, z Dánska, máme teď mezi Dánskem a Švédskem most, který také trochu změnil situaci, to je třeba připustit. Já jsem vždycky byl pro ten most, přestože řada občanů tvrdila, že to bude problém, protože Eh, z Dánska, tady k nám do Švédska, přijde trestná činnost, ale eh, mluvilo se o těch černých kobrách z Helsinek taky a podobně, ale pochopitelně tomu je třeba zabránit. Otevřené hranice jsou základní, ale jsou také zneužívány eh, zločineckými gengy. Moje otázka také souvisí s gengy, kteří v mé zemi vlastně byli to takový eh, tvrdáci, kteří se dali snadno poznat, ale teď už tomu tak není. Nejsou tak eh, na první pohled viditelní a já bych se tedy chtěla zeptat pana Fingera, jak s nimi bojujete v Německu, protože jsem si jist, že Eh, takové eh, gangy eh, určitě v Německu jsou, ale dnes už to vypadá, že jsou součástí normální společnosti. A jsou to právě gengy, které vybírají výpalné například od obchodníků a podobně a je také třeba proti nim bojovat, takže by mě zajímalo, jak, co k tomu můžete říci. Děkuji. A než dám slovo našim hostům, chci se zeptat pana Fingra. Pochopitelně je nutné, a to už řekli ostatní kolegové, abychom to viděli v evropském rámci boji proti organizovanému zločinu. Na základě vaší činnosti, na základě vaší zkušenosti, řekněte nám, jak to vypadá. Pokud jde o italský postup proti organizovanému zločinu, ten je velmi obsáhlý a široký. Řekněte nám, na jaké potíže narážíte při vyšetřování, když se setkáte se sítěmi kriminálních band. Tím mám na mysli to, co se stalo v Duisburgu. A ta skutková podstata kriminálního zločinného spolčení, to může být přece velmi důležité. Já si myslím, že tady je to jasné oproti jiným věcem. A Oliviera se chci zeptat, aktivity fléru na evropské úrovni. Měli jste možnost propojit se do sítě s občanskou společností i jinde v Evropě, jaké činnosti máte, kde máte problémy, jaké jsou potíže na evropské úrovni, protože na evropské úrovni je ta situace často podobná. Možná, že máte i společné projekty. Takže pět minut panu Fingrovi, pět minut panu Alotovi. Takže rychle k tomu, k té prevenci proti organizované kriminalitě ve spolupráci s občanskou společností. To je dnešní téma. Já nemám celkovou situaci v Evropské unii a v, ve světě, pokud jde o organizovaný zločin, ale přesto se pokusím. Ano, existují jiné vzory prevence Eh, které se používají v Evropě, ale to je pouze malá část. Nejvíc pokročila spolupráce, kterou máme v Berlíně a ta multidisciplinární pracovní skupina nám v roce 2009 posloužila nebo byla začleněna jako nejlepší postup, nejlepší praxe. My se snažíme tento vzor, tento příklad předat dál. Jde o to, abychom signalizovali, že je spolupráce mezi policií a občanskou společností a že má výsledky. Musíme diferencovat jednak právní stránka, to znamená rizika podle zákona a spolupráce, to je ta preventivní forma boje proti organizovanému zločinu celostně v celé šíři. Ta začíná u dětí, ve škole, na pracovišti, v učňovských školách a v dalších sociálních oblastech, které nám musí pomoci bojovat proti organizovanému zločinu. Proto ten můj odkaz na sociální souvislosti a sociální stát. řeknu, jak eh, diferencujeme organizovaný zločin v Německu. Máme eh, třídění národností. V Německu celkově je více než 60 národností a etnik, které se zapojují do mafian organizovaného zločinu. Italská komunita nejen v Německu, ale také mafie, která působí z Itálie, je na třetím místě tohoto žebříčku. Na prvním místě, stejně jako eh, v Dánsku, jsou Němci. Němci jsou nejvíce zatíženou národností eh, z celého spektra kriminality zjištěné v Německu, ale i oni působí z velké části mezinárodně. Zkušenosti, a Berlín na tom není jinak než ostatní, ukazují, že 80 činů má mezinárodní aspekt v oblasti organizovaného zločinu. A pokud říkám mezinárodní rozměr u 80 případů, tak to neznamená jenom Evropu, ale celý svět. Kanada, Austrálie, všechny kontinenty tohoto světa a to zahrnuje také Čínu a celou azijskou oblast. Otázka boje zvláštních forem eh, organizovaného zločinu. Rokeři například. Já jsem před pár dny eh, jednal s příslušným orgánem Berlíně, kteří zakázali eh, ty anděle na motorkách. Jsou to skupiny, které používají většinou násilí a jsou to skupiny, které jsou mezinárodně propojené. My je zažíváme v oblasti obchodování se zbraněmi, s drogami, prostituce, nucené prostituce a tím se dostávají také do oblasti ilegálního obchodování s lidmi za účelem pro nucené prostituce. I tady Máme koncepci jak trestního stíhání, tak prevence a já jsem poskytoval rozhovory na téma diferenciace té scény. Diferenciace, protože my jako policie a jako stát musíme postupovat diferencovaně. Musíme se si uvědomit, že nejde o kriminalizaci celkové té scény těch, co jezdí na motorkách, ale jde o to, abychom vytáhli pouze ty subjekty, které se dopouštějí trestných činů vidět to jako easy rider, protože to jsou lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, zločinů. A o ty nám jde, ne o celou scénu. To je důležitý úkol státních orgánů, aby diferencovali. A poslední poznámka, čas běží. Náš model, který jsem tu prezentoval, byl původně Eh, modelem použitým pro Duisburg, pro italskou mafii. Teď jsme ho rozšířili i na arabskou, tureckou, romskou skupinu. Tam probíhá proces komunikace, i tam se diskutuje o mezinárodních formách kriminality jednotlivých členů rumunských a polských Romů a Sintů. Takže i tady nám jde o to, abychom postupovali diferencovaně. A potěšující je, a to je poslední poznámka, že Italové, nejen pokud jde o legislativu, tam máte pravdu, italské zákonodárství je daleko pokročilejší než německé a celá řada dalších národních legislativ v národních státech. A proto chceme převzít a importovat do Evropy nebo exportovat z Itálie to, co je užitečné z hlediska legislativy, tak, abychom získali v Evropě takovou formu, kde na základě harmonizace legislativy vytvoříme schopnost diferencovaně eh, bojovat proti těm organizacím, které jsou eh, z hlediska sociálního velmi škodlivé. Děkuji panu Fingerovi a teď pět minut panu Alotovi. Děkuji za všechny dotazy, pokusím se na ně odpovědět. Nejdříve otázka pana Newton Dana, teda Del Foco, kterou nemůže najít, kajne, eh, teda nemůže najít internetovou stránku. Ona totiž neexistuje. My spolupracujeme také s Romy, se Sinty, zabýváme se imigrací. Pokud jde o přeshraniční eh, organizovaný zločin, tak to známe také. To jsou většinou uprchlíci a Romové. Velmi často je to tak, že na severu Itálie, ale také jinde, tito imigranti, tyto komunity jsou vlastně první adresou, na kterou si sáhne organizovaný zločin a pokusí se tam zachytit. Takže musíme udělat něco i v zemích původu, ať je to Afrika či jiné státy, odkud ti lidé přicházejí. Když přijdou do Evropy, tak se velmi rychle eh, dostanou do těch národních skupin, kde už je kriminalita a samozřejmě je to k užitku pouze organizovanému zločinu. A proto jsme si také řekli, že je nutné, abychom se zabývali i těmito věcmi a působíme také ve školách, eh, kde vykonáváme sociální práci, snažíme se propojit téma lidských práv s tématem povinností. Samozřejmě Itálii je situace taková, že právo na střechu nad hlavou imigranti v Itálii nemají tak automaticky jako v jiných státech. Druhá otázka. Krize. Několik příkladů. Krize samozřejmě ještě zvýšila, zvětšila moc mafie. Například lichváři to je jasné téma. Máme finanční situaci, která je velmi obtížná. A jsou samozřejmě možnosti, jak z toho profitovat eh, formou lichvářských úrokových sazeb. A existují zločinné kanály, zločinné skupiny, pro které není problém provozovat lichvu. Ti nabízejí úvěry za lichvář, na lichvářský úrok. A samozřejmě tady bychom měli zapojit také banky. Je to téma, o kterém se v Itálii ví, bohužel nikoli pouze v Itálii. Zrovna předevčírem jsem se účastnil konference, na které šlo o lichvářské úroky. Není to pouze italská praxe, je to skutečně praxe celoevropská. A je neskutečné, co vlastně musí ti imigranti zaplatit, aby se vůbec do Evropy dostali. A jakmile se dostanou do Evropy, tak eh, se dostanou do zločineckých kruhů a mafie jim opravdu nepomáhá. Mafie má své prsty všude, ve stavebnictví, v drogách, ať už je to přeprava drog nebo prodej, to jsme všechno probírali. A pak tyto zločinecké skupiny vlastně inkasují peníze do svých pokladen, se patří sem také prostituce, obchodování se zbraněmi. To znamená, že mafiánské skupiny využívají současné krize k obohacení. To, co řekla paní Borzelino, možná, že jsem to neřekl dost jasně. Samozřejmě existuje i ta šedá zóna, máte pravdu, a téma Vatikánu a církve. Itálie s tím měla různé zkušenosti. A vždycky, se, vždycky existovala tvrzení, že je propojení mezi Vatikánem a mafií. My máme v organizaci Libera spoustu knězů, kteří vystupují proti mafii a my se snažíme věc vyšetřit a vnést světlo do celé záležitosti. Toho se ujmou vždycky samozřejmě média. Možná bych neměl mluvit o mafii, ale o organizovaném zločinu, že existuje nějaké propojení mezi organizovaným zločinem a Vatikánem, stejně jako údajně existuje vždycky propojení mezi státem a mafia, mafiánskými skupinami. Myslím, že Silvia Costa, to tu včera také padlo, řekněme, ale církev dělá spoustu věcí v boji proti mafii. Komisařka Malströmová a komise financují boj proti organizovanému zločinu. Ano, máme program IZEK a v rámci tohoto programu jsou další podprogramy. A generální ředitel Stefano Maservisi se také pokusil téma organizovaného zločinu převést i na sociální rovinu. A já už jsem také hovořil o zabavených eh, pozemcích, které se mají použít pro sociální účely. Jsou to pozemky, které dostanou nálepku Ízek, což indikuje, že to je konfiskovaný zabavený majetek mafie zase kolektivizovaný, ale myslím si, že by bylo chybou, kdybychom zakládali nový program. Myslím si, že by bylo daleko lepší, kdybychom v rámci existujícího programu EU boje proti organizovanému zločinu eh, připravili určitou část a dali ji k dispozici na sociální prostředky. A ještě paní Alfáno, času už nemám moc, takže jenom krátce. Srbsko, Kosovo, například v Srbsku. Tam se obchoduje s lidmi a my se snaží, a je tu snaha odkrýt tyto případy a Černá hora tam také existují dvě asociace, které se zabývají praním peněz, recyklováním a propojení mezi praním peněz a korupcí ty tam odvádějí vlastně dobrou práci, ty asociace, sociální práci a možná, že by to bylo zajímavé i pro váš výbor podívat se tam mimo Itálii, na nějaké území mimo Itálii, Samozřejmě jsme připraveni ukázat vám eh, ty zabavené majetky v Itálii, ale myslím, že i jiné státy nabízejí dobré příklady. Možná, že by stálo za to spojit se s jinými organizacemi v Evropě, které se tím zabývají. Děkuji. Děkuji vám. My tento týden máme poslední zasedání v Bruselu, ale příští týden náš výbor také nezahálí a v pondělí jedeme právě do Srbska. Možná, kdybyste nám předal ty příslušné kontakty, tak bychom jich rovnou mohli využít. A e, delegace výboru Krim pak půjde ještě do Itálie na přelomu října a listopadu a chceme právě s koordinátory naplánovat návštěvu těch e, zabavených pozemků. Takže je vidět z toho, co jste říkal, že náš výbor dobře pochopil, co má udělat, aby byl užitečný. Děkuji vám oběma za vaše příspěvky, velice jasné a také za konkrétní odpovědi. cluster. Eh, a nyní budeme pokračovat s tím posledním klastrem. Jak jsem říkala, Máme dnes poslední zasedání v Bruselu před letní přestávkou, ale už v pondělí jedeme na misi do Srbska. Ta poslední vystoupení se týkají také velice citlivé otázky. Jednak je to zpráva věznic a způsob výkonu trestu, ochrana základních práv. Je tady s námi pan Castillejo, který je ředitelem španělské vězeňské zprávy a pana Grim Haydena z Evropské agentury pro lidská práva. Oba máte čtvrt hodiny, potom vystoupí kolegové zpravodaj, koordinátoři a jednotliví kolegové části budou mít každý dvě minuty. A nejprve dám tedy slovo panu Kastejechovi, řediteli španělské vězeňské zprávy, který nás seznámí se svým pohledem na zprávu věznic a způsob výkonu trestu těch, kteří byli odsouzeni za organizovaný zločin. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat za tuto možnost vystoupit na zvláštním výboru Evropského parlamentu. Chtěl bych upřímně poděkovat paní předsedkyni za pozvání a snad vám nebude vadit, že budu hovořit španělsky. Mezinárodní zločin je dnes hrozbou pro mír a rozvoj i pro suverenitu národů. Toto řekl Antonio Miakosta, předseda úřadu OSN pro boj s drogami a organizovaným zločinem. Jedná se o zločineckou činnost, do níž se zapojují skupiny se zvláštními pravidly fungování a vystupování, které mají eh, specifický cíl. Někdy to může být cíl politický, třeba u terorismu, i když eh, Konkrétně já z mých zkušeností eh, s terorismem mohu říct, že často to je propojeno i s mafiánským jednáním, nebo to může mít ekonomický cíl. Každopádně takováto skupina přenáší v své normy a pravidla na všechny nově příchozí do organizace. Ve Španělsku od roku 99 máme eh, příslušné právní předpisy. Smyslem je zlepšit ehm, prevenci, zapůsobit ehm, na, tomu, na to, aby se zabránilo praní špinavých peněz a vůbec organizovanému zločinu. Pokud jde o španělskou zkušenost, musím říci, že při výkonu trestu se snažíme jednak zajistit eh, vlastně sociální nápravu toho eh, odsouzeného a také zabránit tomu, aby svůj trestný čin opakoval. To znamená, že se snažíme zabránit tomu, aby se vrátil k tomu eh, zločineckému chování. Pokud jde o způsob výkonu trestu, tak samozřejmě ze společenského hlediska je třeba, aby i výkon trestu přispěl k boji proti trestné činnosti. Jakýkoliv vězeňský systém v demokratickém státě musí nutně kombinovat ten účel sociální rehabilitace, tak aby se mohl vrátit do společnosti po odpykání trestu a aby zároveň musí samozřejmě eh, respektovat trestní zákonník a společenské požadavky. Je třeba, aby byly zaručena občanská práva, která mohou být eh, vlastně poškozena jak potenciálním eh, pachatelem, tak tím, který vlastně neprojde tou, eh, tím výkonem trestu. Reforma eh, španělských zákonů v tomto ohledu nejprve nehovořila o organizovaném zločinu, nehovořila ani o specifických normách pro zacházení eh, s těmi, kteří jsou odsouzeni za organizovaný zločin. Teprve reforma eh, nebo novela zákona 7 2003 reformovala, novelizovala příslušné eh, články trestního zákona tak, aby byly tedy specifické normy pro výkon trestu odsouzených za organizovanou trestnou činnost a týká se to také těch, kteří patří k teroristickým organizacím. Hovoří se tam o nebezpečnosti eh, těchto eh, vězňů eh, Eh, a to se potom objevilo i v eh, novelizovaném zákonu o vězeňské zprávě z roku 96. Ve Španělsku je konkrétní soud, který má pravomoc a příslušnost pro posuzování trest, organizované trestné činnosti, sídlí eh, v hlavním městě a má místní příslušnost pro celou zemi, jmenuje se Audiencia Nacional a právě také ve Španělsku máme ještě soudy pro výkon trestu a i pro tyto případy je speciální soud, který se zabývá vlastně eh, těmi správními otázkami výkonu trestu u odsouzených, kteří patří do organizovaných trest, eh, zločineckých skupin nebo do teroristických skupin. Eh, ti vězni, kteří patří do těchto organizací, představují určitá rizika to můžeme shrnout následovně. Jsou velice schopni eh, uplácet vězeňské pracovníky tak, aby získali speciální nelegální zacházení. Buď to může být eh, vlastně buď mm, placením, anebo to může být i za strašování. Dále Eh, také mohou vlastně mít v, té eh, skup, v tom vězení nacházet další členy své skupiny, kteří s nimi spolupracují. Eh, to znamená, že mohou jakoby přenášet tu organizovanou činnost i do vězení. Pak je tady další riziko, kontakt s dalšími organizacemi, což může znamenat vlastně získávání dalších informací, riziko i útěku z vězení, je tady i rivalita a hrozba střetů s členy jiných organizací. To může vyvolat vážné střety ve vězení. A dále to, že v, ve vězení vlastně reprodukují ty mocenské struktury, které měly na svobodě. Pak tady jsou eh, vlastně rizika související s tou organizační strukturou které se projevují v tom, že ta organizace i nadále dohlíží na toho svého uvězněného člena a může organizovaně vyvolat nějaký konflikt uvnitř vězení. Pokud jde o teroristické organizace, tam je to eh, ve Španělsku tak, že často ti vězňové jsou využíváni vlastně k, řekněme, takovému náboru a k tomu, že se jim vštěpují nějaké myšlenky, které potom prosazují mimo vězení. Pokud jde o to specifické zacházení, které ve Španělsku máme pro e, odsouzené za organizovanou trestnou činnost a částečně také pro teroristickou činnost. Je třeba si uvědomit, že ve Španělsku stále ještě existoval místní terorismus, domácí terorismus Um, organizace, která um, dnes sice už neprovádí atentáty, ale eh, stále ještě eh, eh, vlastně funguje a má stále hm, tedy ještě vězně. To vyžaduje velice konkrétní preventivní prostředky. A proto jsme se pokusili eh, vlastně bojovat proti této činnosti ve vězení a proto ve Španělsku, kde vězeňská, vězeňská zpráva spadá pod ministerstvo vnitra, nikoli pod ministerstvo spravedlnosti jako v jiných zemích. A zacházení s organizacemi, které mají uvězněné eh, aktivisty jsou vlastně eh, kontrolovány a provádíme za tímto účelem i speciální školení vězeňských pracovníků. Vytvoří se vždy vlastně eh, specifický eh, soubor pro monitorování těchto vězňů, kde jsou obsaženy vyčerpávající informace o jednotlivých vězních odsouzených za organizovanou trestnou činnost nebo za teroristickou činnost. Eh, je třeba samozřejmě eh, zajistit koordinaci mezi bezpečnostními složkami státu, protože to jsou lidé, kteří jsou velice schopni ohrožovat život jednotlivých občanů, ale i kolektivní bezpečnost. Proto potřebujeme konkrétní koordinaci mezi bezpečnostními složkami státu, tak, aby se zachycovaly informace a aby vězeňské uh, um, orgány měly vlastně tyto informace k dispozici. Pokud jde o různé intervenční programy uh, pro tyto vězně, v zásadě jejich snahou je zajistit oddělení eh, těchto vězňů od jejich organizace. Eh, vlastně ti jednotliví vězni jsou umistováni do různých věznic a i v rámci třeba jedné věznice je snaha, aby se vyhly jiným vězňům z téže organizace, tak aby se zlepšila možnost jejich nápravy a aby se nemohli třeba ve vězení provozovat ty zmiňované trestné činnosti. E, také se sleduje vlastně jejich komunikace a kontakt s jinými vězni i při využívání třeba počítačů, počítačů a i se velice intenzivně sledují, tak, aby se zjistilo, jaké mají vztahy s jinými vězni, ale i s věznickými pracovníky, jak vystupují v rámci skupiny, jestli mají nějaké vůdcovské schopnosti a zda jsou třeba v kontaktu s jinými organizovanými skupinami. Tímto způsobem se snažíme eh, vlastně udržet tu bezpečnost. Také je třeba speciálně vyškolit vězeňské pracovníky pro tyto případy eh, páchatelů trestné činnosti. Je to součástí eh, tedy školicích programů, kde se vysvětluje, jak je třeba k těmto vězňům přizpůsobat. Ve Španělsku je asi 60 tisíc vězňů, to znamená, že ve Španělsku ještě chci říci, že dochází vlastně, eh, vlastně částečně k mm, přenosu vězeňských pravomocí vězeňské zprávy eh, v, mm, na jednu autonomní oblast, to je Katalánsko, a tam je zhruba dalších 10 tisíc vězňů. Podle posledních eh, statistik ve Španělsku Promiňte, říká paní předsedkyně, eh, zda můžete zpomalit, aby mohli tlumočníci překládat. Děkuji. V tomto okamžiku organizovaná trestná činnost eh, znamená 360 vězňů, z toho 357 jsou muži a 11 ženy pocházejí především ze Španělska 147, máme tam 80 Kolumbijců, 19 Italů, 7 Turků, 10 Venezuelců, 5 eh, Rumunů, 5 Mexičanů, 3 Maročany a pak eh, tam máme ještě zastoupení i z jiných zemí. Ty eh, tresty se pohybují mezi 9 a 20 lety a hlavní činnosti, za které byly odsouzeny, jsou obchod s drogami, nezákonné přistěhovalectví, obchod se zbraněmi, praní špinavých peněz, nezákonné obchodování s vozidly, obchod s dětmi, trestné činy související s korupcí, nezákonné neobchodování s radioaktivním materiálem, e, prostituce, e, obchod s uměleckými díly, s chráněnými zvířaty a dále majetkové trestné činy. E, také tam byly zaznamenány i únosy, ovšem bez politického úmyslu. Tento zločin se soustředí do hlavních měst nebo do velkých měst a na pobřeží takže eh, to pobřeží je vlastně více postiženo než eh, eh, vnitrozemské provincie. Pokud jde o ten interní terorismus, máme 554 vězňů, 468 muži, 86 jsou ženy. Většinou jejich tresty přesahují 20 let, jsou tam více než 20 let. Pokud jde o jiné mezinárodní teroristické skupiny, Eh, zejména z džihadistického prostředí. Ke, máme 51 vězňů a jejich tresty se pohybovaly eh, většinou mezi 9 a 20 lety. Pokud tedy o zemi původu, logicky vzhledem k tomu přeshraničnímu charakteru je to nejvíce z Maroka, Pákistánu, Alžírska a Sýrie. Tak vzhledem k času, kolik mi zbývá, ještě se rychlosti zmíním o bezpečnostních iniciativách ve vězení, které jsme zavedli. Jen málo vězňů vyvolalo nějaký závažný incident ve vězení. Za, měli jsme za posledních 21 let jenom jeden útěk a e, vězňů tohoto typu a nějaké konflikty s vězeňskými pracovníky nejsou eh, ve výrazném eh, množství a to se týká tedy jak eh, ze soudního, tak ze správního hlediska. Také nemáme příliš negativních údajů ohledně zjištěných hroz, hrozeb nebo manipulace z důkazy, skrývání důkazy, ovlivňování svědků a podobně. U těchto případů nebyly příliš úspěšné různá udání nebo cenzura v rámci věznických zařízení. Samozřejmě tato skupina vězňů eh, má velké finanční možnosti a také podporu zvnějšku. Pokud jde o sociální nápravu, tam ta data nejsou příliš pozitivní. Eh, příliš často se objevují nové akce organizovaných skupin, zvláště v oblasti obchodu s drogami. A tam těmi hlavními aktéry jsou vězni, kteří byli odsouzeni třeba, už byli propuštěni nebo byli odsouzeni na podmínku a e, k ním e, potom e, se přidávají i recidivisté, to znamená ti, kteří byli ve vězení další dobu, ale zase se k té trestné činnosti vrátili. Eh, ve Španělsku se snažíme vytvářet vězeňskou politiku, která podporuje znovu začlenění do společnosti těchto vězňů. Máme tedy specifický program, jehož smyslem je eh, zajistit jednak tedy mm, výkon toho trestu a zároveň zajistit eh, celou řadu činností, které mají přispět k té nápravě odsouzeného. Pokud jde o teroristickou činnost, nesmíme zapomenout na to, kdo jsou ti eh, odsouzení. Je třeba, aby si uvědomili škodu, kterou napáchali a opustili eh, vlastně takovýto způsob smýšlení. Jsou to ale vězni, kteří skutečně vyžadují velice konkrétní strategii, zejména pokud jde o organizaci která nejvíce ohrožuje život španělských občanů, ne, nebyla rozpuštěna a má eh, stále ještě společenskou eh, podporu, což ovlivňuje samozřejmě disciplínu těch vězňů. Ehm, myslíme si, že je tedy vhodné, aby existoval takovýto speciální program, eh, který Eh, umožní vyhodnotit vlastně efektivitu eh, oddělení těch eh, vězňů, aby se nemohli vzájemně ovlivňovat a také ten program by měl umožnit těm vězňům, kteří mají skutečný zájem na nápravě takové činnosti, které jim umožní zcela se odpoutat od teroristických organizací. Omlouvám se tlumočníkům za to, že jsem hovořil příliš rychle a už mi tedy téměř vypršel čas a tím bych tedy ukončil své vystoupení a děkuji vám za trpělivost a zájem. Děkuji. Grazie, signor Castillejo. Adesso... Děkuji. Eh, pane Castillejo. A nyní dáme slovo zástupci organizace pro základní práva. Máte 15 minut a pak eh, proběhne diskuse. Děkuji. Děkuji, jsem velice ráda, že jsem tady na tomto slyšení s tématem, které je velmi důležité a věřím, že se na tom jistě shodneme, že základní práva a lidská práva sehrávají důležitou úlohu v této oblasti. Velmi si ceníme eh, pozvání eh, a také jsme dostali dopis od předsedy Šulce, eh, který nás vyzval k účasti na tomto slyšení. Takže chtěl bych eh, hovořit o několika aspektech, především prezentovat naši agenturu, abyste věděli, co děláme eh, v oblasti organizovaného začnu. Za druhé bych chtěl velmi stručně přednést eh, právě aspekty základních práv v oblasti organizovaného zločinu. Nejdříve tedy o FRA. Jsme ve Vídni a máme za úkol být poradcem různých eh, organizací a institucí eh, a posoudit, zda nejrůznější aspekty pro předpisy a podobně odpovídají eh, základním právům. Máme také určitý proaktivní mandát. To znamená, že provádíme výzkum, provádíme komparativní studie na sociálně právní aspekty, celá řada aspektů na návrh komise, parlamentu a rady. Máme také reaktivní mandát, kdy na vyžádání kterékoliv z evropských institucí, včetně parlamentu pochopitelně, můžeme provést analýzu legislativního návrhu či provést analýzu některých jiných aspektů můžeme i překročit rámec proaktivního pětiletého mandátu na žádost kterékoliv tří hlavních institucí EU. A jsem, jak už jsem řekl, velmi rád, že se tady dnes z tohoto titulu účastním tohoto slyšení. Za druhé, chtěl bych říci, co už FRA udělala z hlediska organizovaného zločinu prakticky nic s tímto vyloženě zadáním, ale několik témat, které jsme zpracovávali, přeci jen určitou vazbu s organizovaným zločinu mají. Uvedu několik příkladů. Jedna oblast jsou komparativní studie a příručky. Bude zveřejněna zpráva o obchodování s dětmi. Dále příručka o profilování <clears throat> etnické profilování, eh, kdy je to správné, kdy je to špatné, eh, dále otázka diskriminace a probíhá studie eh, týkající se práv obětí zločinů ve všech 27 členských státech. A také se zaměřujeme na zjištění, co funguje dobře a chceme vypracovat určité strategie aby ty, které fungují trošku méně dobře, aby mohly být vylepšeny podle dobrých modelů. A otázka eh, přístupu k obětem zločinu, to je také velmi důležité téma a vidím ve vašeho programu, že jste se tím zabývali již dříve. Také otázka pašování přistěhovalců. To je další téma, které eh, probíráme, analyzujeme, zejména z hlediska příslušníků třetích států, kteří pobývají v EU nelegálně. Dále velmi závažné formy vykořišťování práce, o tom myslím již dříve na programu hovořila zástupkyně MOP. A dále vydáváme reaktivní stanoviska, to znamená na vyžádání. E, například PNR, Passenger Name Record, to je otázka, kterou jistě také dobře znáte, a možná znáte i naše stanovisko k této věci. Loni jsme také vydali eh, stanovisko k evropskému eh, zatýkacímu rozkazu. Třetím aspektem našich činností je výměna zkušeností a spolupráce. Různé orgány, se kterými spolupracujeme, jsou orgány, o kterých jste tady hodně slyšeli, například Frontex, agentura pro eh, vodohospodářství, no, eh, příručka pro eh, strážce hranic, například také strategie základních práv jejich uplatnění, dále CEPOL, vyškolení policistů, máme manuál pro vzdělávání ve spolupráci s národními policejními orgány. Dále eh, Agentura pro represivní činnost, tady eh, spolupracujeme s kolegy, některé tady vidím, další jejich kolegové v Hágu eh, diskutují o různých aspektech Europolu, mm, vy, pracovnímu vykořistování, ochraně dat a to je výměna, která probíhá pravidelně. Také eh, s agenturou pro eh, spravedlnost a vnitřní věci spolupracujeme. Poslední bod k tomu, co jsme už udělali, se týká eh, zabavení majetku, zabavení výnosu trestné činnosti. Tady spolupracujeme s komisí a věřím, že budeme v tomto i dále pokračovat. A teď se ještě dostávám k třetímu Eh, bodu, hlavnímu bodu mého vystoupení, a sice základní práva a organizovaná trestná činnost. Důležitost základních lidských práv je, je již zdůrazněna i předchozími řečníky během dnešního dopoledne a je důležitá při řešení organizovaného zločinu i zločinu obecně. Týká se eh, práv těch, obětí takové činnosti, ale také práv pachatelů i svědků. Stockholmský program, který dobře znáte, to je pětiletý program v oblasti justice v Evropě, se také e, zasazuje o ochranu práv e, evropských občanů. Je tady akční plán, který vychází ze stokholmského programu a ten také zdůrazňuje základní práva. Například cituji, EU e musí zajistit v základní práva, eh, spravedlivý přístup, eh, myslím, že to také obecně řečeno je velmi důležitým bodem. Když se podíváme na judikáty soudů v Lucemburku i ve Štrasburku, jsou velmi relevantní eh, a jde o soudní dvůr EU e v Lucemburku a také o Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ty se zabývaly případy, kdy šlo o velmi důležité aspekty organizovaného zločinu. Je tady otázka ochrany dát eh, dopisů eh, z vězení, eh, otázka mm, samotek, vazbě v samotkách a další otázky jako přístup k právníkovi, otázka práv um, obětí zločinu, dále uh, ostraha, vý výjimky v případě uh, výjimečné situaci, například do jaké míry je možné uh, porušit přesná ustanovení, když jde o výjimečnou situaci, otázka práv um, obhajoby, právní ochrana. Když toto všecko schrnu, tak to jsou zhruba naše činnosti. Já bych mohla hovořit podrobněji, ale když se podívám na hodiny eh, a vím, že máte i jiné povinnosti, tak eh, vlastně eh, mohu jen tak schrnout některé přípony. Jde také o přiměřené použití pravomocí, přiměřené k společenskému účelu. To není nějaký naivní soubor práv, například pro podezřelé, ale je to vyvážený soubor, který bere v úvahu účel a použitý prostředek. Já jsem hovořil o judikátech ze Štrasburku a z Lucemburku, eh, kde jde o důležité aspekty základních práv z hlediska organizovaného zločinu. Pak je tady samozřejmě tento soubor pravidel, které pravidelně používáme. Je tady samozřejmě také EPT, Evropský výbor pro zabránění e, týrání, dále otázka e, korupce mm, a další mm, různé orgány OSN, také MOP má svůj systém. To, jak už jsem řekl, jsou všechno zdroje práva a výkladu standardů lidských a základních práv. To používáme, když analyzujeme různé dokumenty nebo situace. Abych se dostal k závěru, připomenu, že tady šlo o tři body. E, FRA, úloha a činnost ehm, FRA z hlediska lidských práv a organizovaného zločinu. Za druhé, to důležité je, že základní práva jsou velice důležitá při řešení problému eh, zločinu a dále eh, prostřednictvím takovýchto eh, aktivit reagujeme na požadavek, když je nám předán Máme tedy reaktivní i proaktivní činnost, eh, vyjadřujeme se k návrhům právních předpisů a dalších eh, dokumentů. Jak už jsem řekl, dříve poskytujeme know-how eh, dalším partnerům. Vytváříme vyvážené analýzy právních aspektů. Trošku se možná zjednodušil tu otázku judikátu zabýváme se jenom těmi, kde jsou základní práva důležitým aspektem. Eh, třetím, posledním bodem je, že vám ještě jednou poděkuji za to, že berete v úvahu základní práva ve vaší důležité práci. Děkuji. Grazie, Sargimeden, grazie al signor... Děkujeme panu Krimhedemovi, děkujeme panu Kasilchovi. A zejména vám děkuji za to, že jste přijali naše pozvání, protože vaše práce je důležitá pro to, abychom my mohli dělat svoji práci. Budeme pracovat na závěrečné zprávě a v tomto klastru jsme chtěli probrat obě ta témata, takže Opravdu si vážíme a ceníme lidských práv a uvědomujeme si potřebu pochopit, jak je možné navázat nápravná zařízení, na rehabilitaci, opět na život ve společnosti, protože to je náš konečný cíl. Výkon trestu odnětí svobody ano, ale potom zase do společnosti. Takže pan eh, Kastilecho řekl, že to téma znovu začlenění do společnosti je tak důležité. Teď se dostáváme k rozpravě. Dvě minuty každý. Žádám o dodržení tak, abychom mohli reagovat naši hosté potom a začneme panem Jakolínem, zpravodajem. Děkuji. První projev ředitele eh, nápravných zařízení ve Španělsku jsem slyšel pouze částečně, ale druhý příspěvek ředitele FRA jsem slyšel celý. Paní předsedkyně, pochopil jsem to tak, že se mám vyjádřit krátce. Ochrana základních práv se dává těžko do souladu s výkonem odně, trestu odnětí svobody. Většinou je ten výkon ve vězení. A to je jev, který máme ve Španělsku, v Itálii a také jinde. Nejdříve potřebujeme spravedlivý proces a potom je třeba zajistit, aby byla dodržována lidská práva vězně. Pane řediteli, vy jste ve, svý, ve svém příspěvku nehovořil o vězeních s mimořádnými bezpečnostními opatřeními. Možná se to týká i jiných států, ale Vy jste řekl opravdu velmi málo o těch vězeních, kde panují velmi přísná opatření, samovazba a podobně. Zejména se to týká členů mafiánských združení. Jak je to v tomto případě? A pak mám ještě otázku na ředitele FRA. Jak to vypadá? Lze odůvodnit, že práva toho vězněného budou částečně omezena? Pan Newman? Děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat za obě prezentace, byly vynikající a pro nás určitě hodnotné. Děkuji, že jste v obou případech urazili tu dlouhou cestu do Bruselu. Nejprve na španělského zástupce mám otázku. Mám spoustu otázek. Jak je, jaký je podíl vězňů, kteří se skutečně napraví. A tady mám na mysli především ty, kteří spáchali eh, organizovaný zločin, protože někdy hrozí, že se dostanou do vězení a naučí se tam naopak novým technikám. Takže jaká je naděje na nápravu a jaký je podíl těch napravených vězňů? A dále. Tento výbor zajímá, jak může Evropa s těmito lidmi bojovat lépe. Tak k takovému závěru máme dospět příští rok, kdy máme sepsat zprávu. A mě by moc zajímalo, eh, co vy na vašem poli eh, čekáte od Evropy, co by Evropa mohla učinit lépe A eh, já vím, že mi třeba řeknete, já zastupuji španělské věznice, nemám s tím nic společného, ale zkuste se zbavit tohoto vnímání a říct mi eh, prostě z vašeho hlediska, co by mohlo na evropské úrovni pomoci. A pokud jde o experta na základní práva, eh, která jsou samozřejmě velice důležitá pro naši civilizaci a společnost, děkuji za to, co jste řekl, ale mám stejnou otázku co bychom měli příští rok doporučit, jaké změny. A zase nechci, abyste mi řekl, já prostě pracuji jenom v agentuře, prosím, řekněte mi z mm, pozice občana, z pozice svých zkušeností, co by Evropa mohla činit lépe. A eh, jeden prostý příklad, který jsem se dozvěděl tento týden od policisty, kteří, eh, který působí na internetu v Evropě, jak mi řekl, je nezákonné snažit se zachytit zločince na internetu. Pokud proniknete do gengu na internetu, a pokud je vlastně budete eh, takto s nimi nějak komunikovat, pobízet je k trestné činnosti, tak vlastně eh, porušujete jejich eh, osobní údaje a je to nezákonné. Kdežto v USA je to povolené, je to, je to možné. A to je jeden z příkladů, kde si tu práci sami stěžujeme. A určitě takových příkladů je více. Takže prosím, abyste e, se zbavili toho striktního vnímání z titulu své funkce, ale řekli nám upřímně, co můžeme udělat, to by nám určitě hodně pomohlo. Děkuji. Paní Matěje. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji oběma řečníkům za velice zajímavá vystoupení. Pan Castillejo ukázal, že Španělsko se snaží opravdu propracovat svůj vězeňský systém. To je opravdu příklad hodný následování pro některé členské státy. V mé zemi ve Francii máme bohužel několik smutných případů. Zhruba před 15 lety odsouzenec vlastně za své cely organizoval obchod s kokainem a když se dostal z vězení, tak měl velice tučné bankovní konto, na to si ještě vzpomínáme. A poměrně nedávno, přestože e, internetové sítě jsou e, oficiálně zakázány, tak já své, při své návštěvě vězení jsem viděla Eh, nebo měla takové nepříjemné překvapení, že na internetu, možná pomocí nějakého drobného mobilu, který tam byl propašovan přes návštěvy, nebo možná eh, nějaký dozorce se nechal uplatit, tak jeden vězeň prostě vyvěsil eh, úplně příšerný vzkaz rodině své oběti a hodně se o tom tenkrát mluvilo v tisku, takže možná tohle ve Španělsku neznáte. Ale já se právě tedy ptám, jak se vám daří, nebo doufám, že se vám to daří, dosáhnout dozorce vězeňské, toho, že dozorci vězeňští pracovníci a také advokáti nejsou uh, uplatitelní a uh, drží se uh, vzorně etických pravidel. Uh, ve Francii se bohužel ještě stává, že tomu tak není a že někdy naši vězeňští pracovníci se nechají uplatit. Vy jste nám ve svém vystoupení řekl, že máte i ženy eh, eh, odsouzené za organizovanou trestnou činnost. Dnes se všude hovoří o paritě ale je vidět, že eh, v vězení nebo u těch odsouzených to tolik neplatí a to je dobře. A já se ptám, proč, proč myslíte, že tomu tak není? Znamená to, že pouze muži eh, se nechají eh, zapojit do těchto zločineckých organizací? A na adresu agentury FRA bych řekla, pokračujte dál, máte určitě před sebou hodně práce. Já působím i ve výboru LIBE a ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže vím, že odvádíte obsáhlou práci a přeji vám hodně štěstí do další práce. Děkuji. Děkuji. Na dvě minuty paní Ayala Sander. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také chtěla poděkovat panu Justé Kastyjechovi za prezentaci a a také e, panovi z agentury. Nedovedu na tu vzdálenost přečíst jeho jméno. E, pana Kastiecha bych se chtěla zeptat na následující. Vy jste e, vlastně konkrétně hovořil o tom, jak to všechno funguje. My samozřejmě máme poměrně dlouhou zkušenost a teď vlastně nastupujeme do nové Eh, etapy, kdy se objevují nové návrhy, které je eh, třeba pokusit se prosadit, ale chtěla bych se vás tedy zeptat. Španělsko eh, se stává také místem, kde odpočívají mafiáni Dříve tedy ty velké eh, útoky se děly eh, mimo Španělsko, ale potom ty mafiáni vlastně měli španělské pobřeží jako takové místo odpočinku, takže tam nebyly eh, takové jaksi závažné trestné činnosti, ale i tak měli pocit vlastně takové beztrestnosti. Jak vy se díváte na to, jak je možné třeba s touto beztrestností skoncovat? Další věc, Eh, vlastně problematika stavebnictví a realit, to je velice často prostor pro praní špinavých peněz. Bylo to zmíněno eh, v Itálii a ve Španělsku je to podobné. Jak podle vaší eh, zkušenosti, nejen představitele vězeňské zprávy, ale obecně i zkušeností, které jste nabil na ministerstvu vnitro, jak by se to dalo řešit? A pak tady máme také domácí mafii, máme Galit policejské eh, mafiány, eh, kteří třeba obchodují s drogami a já bych se zeptala, jak eh, tam ta situace vypadá, protože je to důležité i v rámci rozložení do jednotlivých vězení. zda eh, také třeba tomu nějak eh, čelíte při výkonu trestu eh, u těchto, u těchto osob. Mám pocit, že ta situace se v poslední době zlepšila. A konečně zdroje, zdroje, které máme. Vězeňská zařízení, máte pocit, že jich máme dostatek, třeba i ve srovnání, protože víte, jaká je situace v zahraničí. Máte pocit, že i ta vězeňská zařazení jsou dostatečně připravená na eh, ty zločince, kteří páchají skutečně tu závažnou trestnou činnost, nejnásilnější trestnou činnost. A pak ještě vztah mezi eh, vězeňskými pracovníky a nebezpečnými vězni. Mluvili jste třeba o džihadistech. Ty vztahy jsou přiměřené, nebo je třeba formulovat i nějaké obecné doporučení týkající se školení nebo poskytnout jim třeba lepší prostředky pro zajišťování jejich funkcí ve vězení. Děkuji vám. Děkuji. Eh, pan Diaz Demera na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Mně se velice líbila vystoupení obou referentů a děkuji jim za tedy jejich vystoupení a rád bych hm, to jejich vystoupení měl k dispozici pro svůj osobní archiv. Já jsem dříve ve svém životě působil v oblasti boje s organizovaným zločinem, ale teď mě zajímá eh, jedna konkrétní otázka. A sice vlastně reprodukce mocenských struktur ve věznicích. Co se dělá proto, aby nedocházelo eh, vlastně ke kopírování těch mocenských struktur ve věznicích. Eh, příklad eh, třeba Escobar, a v Kolumbii eh, jsou eh, vlastně různé kartely, eh, stejně tak i v Mexiku, jsou to takzvané SAPOS v údolí Kauka. A tyto organizace nebo ty jejich členové, když jsou uvězněni, tak se vlastně i nadále organizují, nadále páchají trestnou činnost a nadále pronikají do společenských struktur. Takže je to tedy konkrétní otázka na pana Juste Castriecha Bez ohledu na právní nástroje, které má k dispozici vězeňská zpráva, eh, by mě zajímalo, abyste nám řekl, co je možné dělat, nebo co se dělá, aby se zabránilo, ke, eh, aby se zabránilo kopírování těch mocenských struktur i ve věznicích. Děkuji vám. Děkuji. A nyní paní Borsalino na dvě minuty. Ano, chci se zeptat, ale pan Jakolíno už mě předběhl. To, co jsem právě vyslechla od předřečníků, mě to trochu vysvětlilo. Článek 41a italských zákonů, tam jde o e, přísnost e, té vazby toho vězení a jak s vězni nakládat. Velmi často jsme byli kritizováni s tím, že je to porušování lidských práv. To ale vyplývá z nutnosti, o které tu hovořil kolega. Chceme zabránit tomu, aby se i ve vězení vytvořily systémy, podle kterých pracují tyto skupiny venku. A zajímá mě, jak to vypadá s tímto článkem s omezením svobody některých osob. Co si myslíte vy? A myslíte si, že příslušná pravidla nebo příslušná norma na evropské úrovni by měla být také. Děkuji. Pan Schmidt, <clears throat> děkuji paní předsedkyně, děkuji za ty zajímavé prezentace. Já mám otázku na pana Grimena. Viděla jsem ve vašem životopisu, že vlastně máme, pocházíme ze stejné alma mater Londýnské univerzity. To je určitě přidaná hodnota. A já mám takovou obecnější otázku. zda ta, ty současné evropské právní předpisy to upravují dostatečně. Vy jste hovořil o PNR, záznamech o cestujících, o tom jsme hodně mluvili eh, v tomto parlamentu. Máte pocit, že ty právní předpisy jsou přiměřené? Teď diskutujeme o systému SWIFT, to je přenášení bankovních údajů do USA. Podle amerických orgánů se tyto údaje získávají, nebo získali i při, využili při získávání dalších důkazů proti Andersu Breivikovi v Oslu. Ale tady se jedná vlastně i o tu osobní integritu ne těch podvodníků nebo zločinců, ale těch, kteří jsou čestní, eh, Máte pocit, že je to přiměřené, že máme takovéto právní předpisy v Evropě? Děkuji vám. Děkuji. A paní Jiménez Beserio. Děkuji. Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat panu Justemu a také panu Grimbendenovi. Chtěla bych říci, že se mi moc líbila obě vystoupení. Líbilo se mi, že jste hovořili o obětech trestné činnosti, eh, protože mám pocit, že to je dosti opomíjená věc, že se o těch obětech dostatečně nehovoří. Před několika dny jsme schválili směrnici na podporu obětí. Já jsem proto byla spravodajkou a tam jsme například získali eh, možnosti právo na překlad, na odvolání, na využívání eh, systému na podporu obětí a podobně další, eh, další užitečné věci. Já tady mám otázku na pana z té agentury. Máte pocit, že takovéto směrnice přispějí k tomu, že lidé budou věřit, že skutečně existuje nějaká spravedlnost, společný prostor eh, ochrany, protože mám pocit, že lidé ten pocit zatím nemají. A pro pana Justeho ehm, trochu bych navázala na tu předchozí otázku. oběti eh, stále eh, více mají pocit, že ten trest nakonec nebude od odčiněn, vykonán. V Japonsku třeba mají trest smrti. Já jsem proti trestu smrti, vždycky jsem proti tomu aktivně vystupovala, včetně té cesty do Japonska. Jsem i e, proti doživotnímu trestu, ale oběť musí vědět, že ten trest bude vykonán. Pokud oběť má pocit, jako se to teď stává, že ten trest nakonec vykonán nebude, nebo že existuje nějaká cesta, jak se tomu vyhnout, tak to není dobré. A co třeba pan Juste si o tom myslí? Třeba byl rozsudek Štrasburského soudu proti španělské teroristce, která eh, spáchala 12 příšerných trestných činů a byla odsouzená na tři tisíce let, kdy vlastně eh, zabila i, i mladé lidi a teď ten štrasburský soud říká, že je třeba ji vlastně um, odsoudit, ale přitom teroristka ještě dluží asi 6 miliard eur španělské vládě nebo španělskému lidu. A já mám pocit, že pokud vlastně ten soud jakoby rozhodne ve prospěch té odsouzené, že ten trest vlastně je nepřiměřený, že třeba je, je očkodnit, tak oběti pak z toho mají nedobrý pocit, že ten vlastně trest za ten čin není vykonán. A mě by zajímalo, co si o tom myslíte. E, máme tady zástupce vězení, zástupce agentury pro základní práva. E, co máte pocit, že by se mělo udělat pro to, aby oběti věděli, že ten trest bude skutečně vykonán? Děkuji, Tereze. A to, co jsi říkala, je samozřejmě e, velice závažné. Skutečně tady hrozí, že se tady zaměňuje oběť a pachatel. a je třeba uznávat eh, práva obětí a také eh, zajistit, aby oběti měly důvěru ve spravedlnost. A je tedy třeba, aby měly oběti důvěru v to, že ten trest skutečně bude odpykán. protože vlastně oběti ty jsou sami odsouzeny k doživotnímu trestu, protože na tu svou bolest nikdy nezapomenou. Já mám otázku na pana Kastiecha. Španělsko patří k zemím, kde také mafie eh, působí, eh, pere tam peníze a Španělsko je eh, zároveň zemí, kam se vlastně ty mafiáni uchylují ve, v Itálii se ukázalo z telefonických odposlechů, že mafiáni, kteří byli zatčeni ve Španělsku, pokračovali ve svém jednání, zachovali si svou moc a ve svých odposleších dokonce uváděli, že raději si ten trest odpykají ve Španělsku než v Itálii. Protože některá vězení jsou vlastně takové spíše hotely. Eh, byl to například eh, eh, mm, mafián Sant Majzano, který byl několikrát ve Španělsku zatčen. Byl to jeden z hlavních ehm, představitelů jedné mafiánské skupiny, která se zabývala obchodem s drogami a byl několikrát začen a uvězněn ve Eh, Valdemoro, věznici v Valdemoro u Madridu v letech 96 až 2004 a právě v těch odposleších, eh, když hovořil s členy své skupiny, řekl, no to je v podstatě takový hotel a můžu tam eh, pokračovat ve svém obchodování. On si z vězení objednával vraždy, organizoval obchod s drogami, přestože byl v té době ve vězení. A pokračovalo to neustále po celou dobu jeho uvěznění. Jak vy se tedy díváte na tuto skutečnost? Byla v posledních letech přijata nějaká opatření, aby se to mohlo zamezilo? A potom k panu Grimhednovi. A tady bych navázala na to, co říkala paní Borsellino. Jak vnímáte ten článek 41a, který se e, často týká e, vlastně těch režimů e, s vysokým zabezpečením, zajištěním. Já jsem navštívila mnohá vězení podle článku 41a. Byla jsem nedávno i v Parmě, kde jsou vězněni představitelé Kozinostry, Kamory a Drangety. A navštívila jsem tedy tato vězení s vysokým stupněm ochrany. A měla jsem pocit, že ta vězení skutečně porušují základní práva, protože ty cely měly několik metrů čtverečních a bylo tam osm vězňů. A tam je prostě nemožné, aby třeba všichni eh, najednou stáli, protože tam na to není místo. Mohou se sprchovat jenom každé tři nebo čtyři dny. Jsou to skutečně malé eh, místnosti. A potom vězení podle režimu 41a, Eh, tam eh, to jsou vězení uspořádaná tak, aby nemohli dělat to, co Santo Majzáno ve Valdemore, tak jsou eh, vlastně na samotkách. aby nemohli mít kontakty s vnějším světem a nemohli už nadále tedy vládnout nějakému mafiánskému klanu. Jak se vy na to díváte? Jak se díváte na běžná vězení, kde jsou vlastně, nejsou dodržena základní práva a potom ta vězení podle článku 41a, která kvůli té snaze omezit kontakt s vnějším světem vlastně zajišťují eh, dodržení základních práv. Pokud tyhle dvě situace porovnáme, tak zjistíme, že e, v podstatě je lépe těm vězňům, kteří jsou ve vězeních podle režimu článku 41a. Takže máte slovo, prosím, každý pět minut. Děkuji, paní předsedkyně. E, na začátku pan Popino, promiňte, pan Jakolino, Eh, hovořil o tom, jak skloubit základní práva a ty okolnosti ve vězení. Eh, máme 11 metrů čtverečných, což je standardní velikost cely. Eh, to skutečně dává pocit, že je to čtyřvězdičkový hotel, když tam je jedna osoba. Ale tady se tedy přesto hovoří o tom, že jsou to nelidské tresty a že ty, ta vězení jsou exterminační. Je to složité. Prostě vězení je tvrdé, vězeňský režim je tvrdý a aplikuje se na um, osoby, které uh, svými činy velmi poškodily uh, společnost a prostě se na ně aplikuje uh, příslušné opatření po, v demokratickém státu. Uh, to je jediná tady odpověď, kterou takto mohu říci, že, do, že prostě respektujeme zákon. Dále eh, bylo řečeno, že eh, jaké, pro, jaké procento vězňů se rehabilituje nebo leprečno se napraví a už se nevrací do vězení. Ti vězni, kteří eh, odcházejí později z vězení, tak, ti, <clears throat> tak často nemají recidivu jako mladí je také rozdíl mezi pachateli teroristických činů, ti většinou hm, také se nevrací do vězení, ale to neznamená, že se napravili. Často to znamená to, že jejich organizace už je znovu nepoužívá. Existuje určitá morální solidarita. Eh, no, nevím, jak se eh, napraví ti, kteří jsou odsouzeni za své zločiny. A, a co by bylo možné navrhnout e, z mé, z titulu mé funkce? Já myslím, že se tyto věci není, nemohou omezit pouze na zdi vězení. Myslím, že určitá koordinace, výměna informací e, také v oblasti vězeňské služby je velice důležitá. Mohly by se e, provádět také v těch eh, velmi závažných eh, trestných eh, činnostech. Podle mého názoru je to velmi důležité, abychom mohli pracovat účinně. A jak už víme, zločin se nezastaví na hranicích a proto musíme tyto zkušenosti si vyměňovat také přeshraničně. Paní Matě hovořila o tom, jak zajistit morální hygienu eh, pracovníků vězeňské služby. Také my máme problémy s korupcí. Já jsem eh, eh, říkal, že to není příliš relevantní, ale to neznamená, že neobčas také neobjevíme mobilní telefony. Ve Španělsku se právě snažíme zabránit tomu, aby nové technologie umožnily takovýmto eh, pachatelům, aby řídili své eh, trest, svou trestnou činnost z vězení. A mm, prostě mm, suspektní eh, sítě se sabotují, blokují nebo se vypínají a Přesto je pravda, že někteří eh, naši pracovníci v korupčním chování umožňují takovýto kontakt. Dále mohu říci, že eh, ve Španělsku právě ozbrojené různé služby byly také předmětem velmi tvrdých atentátů, velmi tvrdé teroristické činnosti a mají velice složité, velice tvrdé zkušenosti, takže tady z toho také vycházejí Eh, někdo se radoval, že tady není rovné zastoupení mužů a žen mezi pachateli, že žen je mnohem méně. Eh, ono v každém typu trestné činnosti je počet žen menší než počet mužů. U nás organizovaný zločin, terorismus a podobné eh, trestné aktivity Eh, prostě vypadají tak, že ti pachatelé, fanatici mají určitou představu o úloze žen, která je vede k tomu, že ženy nepoužívají pro takovou činnost. Například na Costa del Sol, říkáte, je oblast, kde mafiáni odpočívají. No také my máme vlastní eh, mafie, které působí eh, v oblasti drog, například v Galicii. Jejich vůdci mají, jsou odsouzeni k dlouholetým trestům ve vězení a e, můžeme prostě říci, že tady je zapotřebí vytrvalosti, koordinace a programu, e, kde skloubíme všechny naše Eh, pravomoci, všechny naše zkušenosti, aby se zabránilo těmto pachatelům eh, řídit eh, trestnou činnost z vězení. Takže jsou tady některé asociace, které tady působí u těch galicijských zločinců z oblasti drog. Pokud je o prostředky ve Španělsku, centrální eh, administrativa se týká 60 tisíc vězňů a máme eh, pracovníky, kdy naše zkušenosti s terorismem nás přivedly k tomu, že máme, myslím, dobrý poměr, eh, dobré, dobré výsledky v oblasti bezpečnosti, tak asi nestihnu reagovat na všechny otázky, které tady zazněly. Jenom bych ještě chtěla říci, že oběti eh, podle našich eh, předpisů od roku 2003 mají opravdu velice, zvla, velice speciální eh, zacházení. Například pachatel musí výslovně požádat o odpuštění oběť a také tady velice aktivně spolupracujeme Eh, dále konkrétně ji už asi odpovídat eh, nemohu. Je tady konkrétně otázka od předsedkyně eh, paní Alfano. Ta vězení Val del Moro není zrovna to nejměkčí, nej, nejpříjemnější vězení, abych to řekl tímto způsobem. A většina italských vězňů Žádají, aby se na ně aplikovala eh, Štrasburská umluva s možností návratu domů. A eh, tady předpisy, eh, které platí na vězeňskou službu, jsou důležitými předpisy, které platí v demokratických režimech naše mm, vězeňská legislativa je z roku 68 a myslíme, že tady jsou určité zároky, eh, kterých se nemůžeme vzdát vzhledem k naší historii. Děkuji, pane Castilecho. Možná, že byste mohl písemně odpovědět na ty otázky, které jste nestihla. Ano, velmi rád. A teď pan Krimheden, pět minut. Thank you very much. Děkuji. Pět minut. Mám-li to eh, vyřádit v pěti vteřinách, tak bych řekl, že všecko je otázkou důvěry a důvěryhodnosti. Ale když to odpovím trošku eh, podrobněji, tak mohu říct panu Jakolínovi, že hovořil o těch přelidněných vězeních. Abych zůstal na obecné úrovni, tak to je opět otázka důstojnosti a důvěryhodnosti říci, že zacházení ve vězení přece není trestem. Eh, délka toho pobytu ve vězení je trestem, nikoli ten způsob zacházení. Je to také otázka bezpečnosti, kdy musíme mít určitý tvrdší přístup, ale z hlediska lidských práv si myslím, že se k délce trestu nepřidává nějaké špatné zacházení jako další dodatečný trest, ale k tomu e, se možná ještě i dostanu v některých dalších kapitolách. Odpovím společně paní Borsellino a paní Alfano. Já samozřejmě nemám pravomoce, neboť jsem ze severu eh, Evropy a nemohu hovořit o konkrétních italských předpisech. Ehm, článek 41, o něm vím málo, abych mohl eh, k tomu příliš něco říkat, ale eh, v rámci této odpovědi bych chtěl říci, že odsouzení k vězení, tady soudní systémy by neměly vytvářet Eh, nenávist. Nejde o to, aby se vězni v tom vězení ještě dále zatvrdili. To je stále ta otázka důvěryhodnosti, která eh, se musí eh, vyjadřovat i ve vězení. Bezpečnost je důležitá, ale musí být vyvážená. Musí tady být lidský přístup, aby se ukázalo, že stát je nad nějakým tvrdým zacházením, které je spíše charakteristické pro zločince. A já ještě zopakuji, že je důležité zajistit, aby vězení nebyly luxusními eh, zařízeními, ale současně také by bylo kontraproduktivní, kdyby eh, podmínky byly takové, že by se eh, zločinci dále zatvrdili. Panu Newtonovi Danovi děkuji, že jste Eh, tady něco uvedl, můj ředitel tady není, takže samozřejmě můžete tady odhalit naše alma mater a naši eh, společnou univerzitu, která mě umožňuje mluvit velmi otevřeně. Já doufám, že mm, tady opravdu hovoříme o důstojnosti, důvěryhodnosti, důvěryhodnosti soudního systému a můžeme uvádět konkrétní, i když banální příklad příklady. Boj proti zločinu eh, je snad eh, snaha také ehm, nějak eh, překonat tento zločin, abychom opustili vojenskou terminologii. A mm, možná, že v některých otázkách bych trochu překračoval svoji pravomoc. Musíme být konzistentní vnitřně i vně. To znamená, že vyučujeme lidská práva i mimo EU a musíme být si jisti, že máme opravdu ten nejlepší systém doma. E, toho se týká také sociální aspekt. Podívejme se na Španělsko, Spojené království a Francii. Jistě si můžete vysvětlit, proč hovořím o těchto třech zemích, protože jsou spojené s teroristickou e, aktivitou a my se tady snažíme eh, kontaktovat i eh, děti ve školách a zjistit, jaký je jejich přístup k násilí. Je tady na jedné straně sociální vyloučení na běžné úrovni s určitou prevalencí násilí či, či s tendencí k násilím. A působit už v počátečních fázích, to je velmi důležité například e, e, násilí nejen k přestěhovalcům, ale k těm, kdo jsou vyloučeni ze společnosti. Můžeme zkoumat, jak to vypadá, e, jak se chovají ke svým spolužákům a už z toho vidíme, zda je nečeká v budoucnu kriminální budoucnost. Kriticky se musíme podívat na vlastní systémy, to je jisté. V tomto smyslu nemůžeme tvrdit, že naše národní systémy jsou výborné a že eh, prostě tento systém není možné měnit. I EU by nás mohla trošku eh, podnítit, eh, protože hm, vězení jsou opravdu přelidněná, musíme být kritičtí i k našim vlastním systémům. A dále se ještě tady hovořilo o Eh, vyváženosti těch základních práv. Nemůžeme naivně říci, že mm, jsou tady plná práva. Je třeba vyváženým způsobem skloubit eh, ochranu údajů a eh, přiměřené tomu účelu, i když bez zesporu jsou s tím spojeny určité problémy. Děkuji. A ještě dva body. Hovořil jsem už hodně, tak eh, paní předsedkyně, dáte mi ještě minutu? Chtěl, v případě bych chtěl říci eh, Olemu, eh, o SWIFTu, že kromě stanoviska, které jsme k tomu vypracovali, nemohu tady podrobně o tom hovořit, ale chci říci, že tady je nejenom otázka přiměřenosti, ale také efektivnosti. PNR a účinný, eh, účinné využití. Doufejme, že eh, díky PNR eh, dostihneme, dopadneme ty, kdo vědí, jak si poradit a jak se obejí, a jak obejí tyto cesty. Například v Evropské unii máme bezpečnostní kontroly, bezpečnostní kontroly Eh, nemusí znamenat, že eh, přesně vidíme tvary těla té osoby. Ještě paní Jiménez, já se nebudu snažit vyslovit celé vaše jméno. S potěšením eh, mohu říci, že jsem mám tu zkušenost, že jsem navštívil řadu vězení ve světě, jakožto profesní povinnost, nikoli jakožto klient takového Eh, zařízení. Samozřejmě, že je to velice složitý systém. Eh, je tady třeba určité vyváženosti. A pokud jde o oběti, oběti musí mít důvěru, eh, musí být informovány, musí být zapojeny musí mít to určitý eh, časový eh, horizont, nemůže prostě rozsudek padnout deset let po zločinu. Je tady také otázka ostatních postupů ze strany státu. Velká pozornost se věnuje vězením, eh, zločincům a dalším aspektům, ale když se podíváme na státní rozpočet, tak vidíme, že to je dost desproporční v neúměrné k tomu, eh, co se věnuje na ochranu obětí, takže tady by bylo dobré věci napravit. Děkuji. Děkuji, pane Grimhedene. Děkuji, pane Kastelicho, děkuji vám, že jste přijeli, vyhověli našemu pozvání. Pan Klimhajden. Pane Klimhajdene, Ráda bych vás vyzvala, abyste mě doprovodil do vězení, která v Itálii mají velmi zostřenou vazbu, abyste viděl rozdíl. Děkuji vám, děkuji vám za odpovědi. Omlouvám se, že nebylo možné odpovědět všechny otázky, a to z časových důvodů. Ptám se, jestli máte ještě nějaké dotazy. Zdá se, že ne. Takže dovolte, abych oznámila, že příští schůze bude 17. září od 15 do 18.30 a 18. od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Příští týden jede delegace do Srbska Chci vás požádat, abyste ale rychle upustili, protože bude následovat za zavřenými dveřmi ještě zasedání koordinátorů pouze prozvané. Děkuji.